se bude nadále úzce spolupracovat se všemi partnery boloňského procesu, aby bylo dosaženo těchto společných cílů. Děkuji vám. Děkuji vám. Já bych chtěl ještě zdůraznit aktivita, aktivitu komise za dnešní den. Komise se také, eh, také dodržovala čas. Zasedání je nyní uzavřeno a příští zasedání se koná zítra 13. března od 9 do 14 hodin a poté od 15 do 21 a poté od 21 do 23 hodin. Pořad jednání je znám, byl zveřejněn na domovských stránkách parlamentu a já vám všem přeji dobrou noc a končím zasedání.